bude muset zohledňovat. Děkuji všem těm, kteří se zúčastnili této rozpravy. Děkuji paní Andrikiene. Tento bod je uzavřen a hlasování proběhne zítra ve 12 hodin. Mám eh, také malé eh, sdělení, předtím než jdeme dalšímu bodu. Francouzské úřady mě informovaly o tom, že došlo k nahrazení paní eh, Pascal Griny panem Filipem Bulandem a to z platnosti od 15. prosince. Eh, Chtěl bych tady přivítat našeho nového kolegu, nevím, jestli je eh, v sále, asi tady to teď není, doufám, že mě každopádně slyší a chci říct ještě, že z titulu článku 3 odstavce 2 jednacího řádu Evropského parlamentu, dokud nebyly eh, ověřeny hm, jeho pověřovací listiny, tak chci říci, že pan Bulant tady bude moci pracovat, dokud nedojde k ověření pokud prohlásí, že nevykonává žádnou funkci, která by byla v nesouladu s jeho mandátem eh, poslance Evropského parlamentu. A nyní přecházíme k dalšímu bodu, to je zpráva pana Adlačiho o nové strategii pro Afghánistán. A já hned na úvod dávám slovo panu zpravodaji, panu Pinu Adlačimu na čtyři minuty. Thank you. Uh, eh, Mr. President. Děkuji, paní předsedkyně Lidy Eštnová, vážení kolegové, Zpráva, kterou dnes eh, máme projednat, byla původně schválena jednomyslně výborem pro zahraniční záležitosti tohoto parlamentu. Je to výsledek jednoleté práce, kterou jsem vedl a která se zakládá také na četných konsultacích, které jsem vedl v eh, Kábulu a v Bruselu. V této zprávě jde o vysvětlení jednoho paradoxu. Prstice proč bylo v Afganistánu dosaženo tak málo přes to, že již devět let se na obnově země podílí mezinárodní společenství. Od roku 2001, kdy proběhly vojenské operace v této země, ta pomoc stála několik set miliard eur a stála, došlo ke ztrátě mnoha životů. celá částka, která tam byla naložena, 30krát překračuje celkový HDP Afghánistánu. Přesto je Afghánistán pořád ještě největším producentem narkotik. Je to pořád jedna z nejchudších zemí ve světě kde většina populace eh, vede krátký, eh, krátké brutální životy, tak jak to bylo na našem kontinentu před 500 lety. Eh, úmrtnost znamená, vysoká úmrtnost vede k asi 20 tisícům úmrtím, což je mnohem více než ty, kteří padnou za oběť vojenským útokům. Odpověď je na to jasná. Víme, že musíme zohlednit obchod s drogami a také povstání Eh, Talibánu. Víme, že nejprve došlo k rychlým vojenským operacím, ale eh, byla přeceněna role centrální vlády, jakož je efektivnost eh, rozvojové pomoci. Tato zpráva se nesnaží všechno zjednodušit. Přijímáme výzvy, které tady existují v jejich skutečném rozsahu a snažíme se navrhnout nový směr naší politiky. Zpráva eh, k těmto skutečnostem přistupuje z evropského hlediska, což znamená, že afgánská krize eh, nemůže být vysvětlena pouze americkým pohledem na věc. Evropské hodnoty jsou také velmi důležité, ovlivňují způsob, jakým eh, je afgánský problém vnímán evropskými občany, kteří nevěří vždy ve vojenské řešení. Před 65 lety jsme opustili myšlenku toho, že válka nebo okupace eh, vede k dobrému řešení. Eh, dnes máme Evropskou unii, která se staví proti válce a tato zpráva odráží i eh, tuto myšlenku. Co se týče konkrétně Afghánistánu, tady silně podporujeme civilní proces Náš eh, přístup není naivní. Je to eh, přístup, který eh, stělesňuje sílu Venuše oproti síle Marsu, moci Marsu. A nemůžeme k tomu přistupovat se zjednodušenými řešeními nebo s takovou mentalitou. Tato zpráva navrhuje strategii, která nevyličuje omezené použití donocovacích prostředků. Bezpečnost eh, lidí v Afganistánu před teroristickými útoky je nesmírně důležitá. A tento parlament je toho názoru, že kombinace mírotvorných sil, eh, mnohostranná diplomacie, jakož je budování míru, snižování chudoby, zřízení demokratických institucí a ochrana práv žen jsou pilíře, eh, které, na které by měla budovat nová úspěšná strategie v Afghánistánu. A já doufám, že strategie, kterou naleznete v této zprávě, bude implementována evropskými institucemi a chtěl bych eh, vyzvat paní Ashton, aby eh, se pokusila s námi v tom spolupracovat. Děkuji vám, pane Arači. Arlešin a teď dám slovo paní Ashton, aby zareagovala na to, co právě říkal pan zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Na začátku bych chtěla poctit, uctit památku Richarda Holbrooka, který eh, byl odaným diplomatem, který vždycky vystupoval za mír a který byl skutečně mým přítelem. Chci vzdát čest eh, panu eh, Lakimu za, v souvislosti s velice komplexní zprávou a vím, že to byla velká práce, která vyvolala velikou rozpravu v tomto parlamentu za několik posledních měsíců. Já jsem s ním spolupracovala i s ostatních kolegy, jistě budeme spolupracovat v dalších měsících, protože se dostává dostáváme do klíčové fáze naší angažovanosti v Afganistánu. Jak řekl pan zpravodaj, problémy v Afganistánu se vlastně týkají nás všech. Eh, násilí, extremismus, to jde za rámec eh, regionu a narkotika se dostávají do Evropy. A proto je třeba učinit vše, aby Afganistán se nestal útočištěm pro teroristy a trestné aktivity, ale je stejně důležité, abychom podporovali také lepší, bezpečnější, eh, eh, prosperující budoucnost pro lid Afganistánu. Bez toho nebude řešení. Abych zareagovala na tyto výzvy, nejprve chci říct, jak už jsem vlastně říkala jinde mnohokrát, že Evropská unie je v Afganistánu nadlouho. Eh, máme program pomoci až do roku 2013 a určitě půjde i dál. A teď jsme eh, navýšili také základ naší pomoci na 200 milionů dolarů, 250 eh, dolarů euro pardon, ročně. A bez toho nemůžeme podporovat sociální blahobyt a mm, také lepší životní podmínky a vůbec právní stát. A myslím si, že přes všechny řešili problémy v hlavních sociálních sektorech, došlo k určitému pokroku. Já už jsem tedy hovořila předtím o zdravotnictví. Například 80% zemí, eh, území eh, zemí má nějakou formu přístupu eh, k primárnímu zdravotnictví. V roce 2001 to bylo méně než 10%. Také zdravotní ukazatele na světě jsou zatím mezi nejhoršími na světě, takže máme před sebou ještě dlouhou cestu. Nicméně víme na základě čísel OSN, že v porovnání s roku 2001 o 4 40 tisíc méně dětí umírá každý rok v Afganistánu díky eh, zlepšené prenatální péči. Také poskytujeme co nejvíce naší eh, pomoci přes struktury afgánské vlády, tak aby eh, Afgánci sami vedli tento proces. Přibližně 60% prochází buď národními programy nebo trust fondy, které bezprostředně podporují afgánskou vládu. To je důležité pro vybudování místních kapacit, koordinaci dárcovské pomoci a posílení eh, toho, aby Afgáncům to patřilo. Je to také dobrý příklad pro ostatní dárce. Ale vždycky je možno zlepšovat mezinárodní koordinaci. Musíme dělat více a lépe. Ale když se podíváme na to, co dělá Evropská unie, myslím si, že jsme učinili skutečný pokrok eh, na základě toho, že tam teď máme zvláštního představitele vedoucího delegace, který se ujal své funkce v Dubnu. E, politický signál je teď koherentnější a posilujeme také koordinaci s rozvojovými úsilími s akčním plánem pro Afghánistán i Pakistán. To bylo schváleno radou ministrů e, v říjnu uplynulého roku. Akční plán e, přináší nástroje, které pak tam používáme kolektivně a také ze strany strany jednotlivých členských států v souladu s našimi politickými prioritami a zejména se jedná o ty, které vycházejí eh, z Kábulské konference. V červenci jsem se jí zúčastnila. Je třeba harmonizovat naše úsilí, náš přístup. To je klíč k tomuto plánu. Musíme vytipovat ty oblasti, kde my jako Evropská unie můžeme jednat nejúčinněji. Evro- eh, eh, ministři pro rozvoj Evropské unie minulý týden pod mým vedením přesně o tom diskutovali v Bruselu. A tím se dostává dostávám k hlavnímu sdělení. Prv, tedy, že realizace našich současných strategií musí být naší prioritou. Strategický rámec existuje jak vojenský, tak i e, civilní. E, spolu s obama, s oby prezidenty jsem se zúčastnila také zasedání ISAFu v Lisabonu. Jde o e, plán přechodu na to, o to, aby se předávaly zodpovědnosti Anglikáncům. Setkala jsem se třikrát poslední měsících s generálem Petreusem a sice se musí udělat ještě hodně, ale jsem přesvědčena, že ta strategie už opravdu působí. Na civilní straně jsme eh, uskutečnili úspěšnou konferenci v Kábulu a musíme pochválit vládu Afganistánu za e, přípravu a za to, na co se ta konference e, zaměřila. Nebyly to jenom požadavky a závazky ze strany dárců, ale hlavně se hovořilo o tom, jak nejlépe stanovit priority a jak opravdu naše programy, naši pomoc směrovat na programy vytipované samotnými Afgánci. Tak je možné potom zajistit přechod e, v různých sektorech a to musíme podpořit a to přesně dělá náš akční plán. Všichni víme, že nemůže být žádný udržitelný odchod z vojenských, vojenský odchod eh, z Afganistánu, pokud tam nebude stabilita, aby to všechno držela pohromadě. Potřebujeme lepší řízení, stabilitu, právní stát, přístup eh, k eh, vládním službám. To je stejně důležité jako bezpečnost. Budeme dále pomáhat posilovat afgánské kapacity a budeme pomáhat afgánské vládě vládě, aby opravdu vytvořili odpovědné a účinné eh, vládní instituce, zejména na podnárodnost na nižších úrovních. Je třeba samozřejmě bojovat proti obchodu s narkotiky a tomu pomůže, když se budou budovat instituce na místě, aby se tam pomáhalo v boji proti korupci a v eh, budování právního státu. Co se týče eh, korupce, pak eh, budeme, eh, naše úsilí bude udržitelné až tehdy, až afgánská vláda bude inkluzivnější a odpovědnostnější. Musíme eh, je vést k tomu, aby se na věci dívali z dlouhodobého hlediska. Zatím je mnoho lidí marginalizováno v Afganistánu a vidíme ale v jiných zemích, že angažmá žen a mm, různých organizací je zásadního významu. A je tady obrovský potenciál potenciál dosud nevyužitý, jak jsem si uvědomila při setkání s ženami v červenci. To je klíčový aspekt v Afganistánu. Musíme podporovat poslankyně v afgánském parlamentu a podporovat také účast žen na místních rozvojových projektech, například program Národní solidarity, který je velice dobře uznáván a prostřednictvím Světové banky se financuje eh, od roku 2002. Na závěr chci říci, že jsem znovu velice vděčná vděčná váženému panu poslanci zpravodaj za to, že ve své práci zdůraznil tolik důležitých otázek. Myslím si, že to je velice vhodný okamžik a musíme se trvat na našem vojenském i civilním závazku v této zemi. Děkuji. Já teď dám slovo panu Gerencovi na minutu a půl jménem výboru pro eh, rozvoj. Děkuji vám. Afganistan nemá na výběr z mnoha možností. Statut eh, quo není realistickou možností, protože síly NATO jeden po druhé oznamují svůj odchod eh, a to v zemi, kde ještě není jasné, jestli se podaří eh, vůbec zabezpečit základní bezpečnost. Za druhé, je to možností návrat k situaci před rokem 2001, pokud se tato země stane znovu útočištěm teroristických sítí tak eh, to eh, dříve nebo později povede k nové invazi zahraničních sil. Třetí možnost eh, by snad měla být svěřit moc um, umírněným talibáncům. Já ale nevím, co k tomu říci, vzhledem k tomu, že si nedovedu představit, co to je takový umírněný talibánec. Mohli jsme se možná zeptat afgánských žen, co si o tom myslí. Za čtvrté, to možností by mohlo být snažit se konsolidovat dosažené úspěchy a bojovat za více demokracie a za více rozvoje. Karzaj, který eh, představuje tuto možnost, eh, se potýká s mnohými překážkami, ale bohužel nejsou žádné jiné alternativy, takže to je jediná možnost, která nám zůstává. Děkuji. Teď dáme eh, slovo jednotlivým politickým skupinám a jako první pan Kaslides na dvě minuty za EPP. Merci, madame prezident. Děkuji. Naše klíčové stanovisko je e, strategie proti povstalcům a také akční plán Evropské unie. Myslím si, že pan Arlaky tomu dobře rozumí a chtěl, chci mu za to poděkovat. Potřebujeme ale čas, aby tato strategie skutečně začala fungovat a to podle harmonogramu, který připravil prezident Obama, přičemž 2014 by měl být konečný termín Eh, pro ukončení vojenských a dalších operací v Afganistánu. Myslím si, že eh, další stádium bude ryze politické. Eh, bude potřeba dosáhnout dohody všech stran, které se zúčastní tohoto konfliktu. Kontakty s Talibanem jsou na Afgáncích Eh, rozdělování eh, pomoci a eh, práce soukromých kontraktorů by měla být vždycky taková, aby byla ku prospěchu místního obyvatelstva a neměli bychom nikdy platit vlastním povstalcům za to, že nám umožní dostat se na místo určení. Myslím, že bychom se měli soustředit na otázku bezpečnosti také evropských, evropských mladých lidí. Ehm, jsme proti používání eh, bezpilotních letadel eh, v prostoru nad Afganistánem. Pokud Evropský parlament odsoudí eh, takovouto efektivní zbraň v boji proti povstalcům, pak bych se obrátil na eh, kolege, aby eh, hlasovali proti třetí části eh, odstavce 71. Děkuji. Dalším řečník je pan Noise. Máte dvě minuty. Frau Präsidentin. Paní předsedající, Lady Eštova, Evropská unie se angažuje v různých misích v Afghánistánu. Příliš mnoho vojáků přišlo v Afganistánu o život, mnoho bylo zraněno nebo tam trpí eh, důsledky svého nasazení. Tisíce dobrovolníků tady nasazují své životy, aby eh, zajistili Afganistánu lepší budoucnost. Oni všichni, jakož i my, jsme zažili to, jak takové velké nasazení Evropy Eh, může vést k udržitelnému rozvoji v Afghánistánu. A máme pochybnosti o tom, jak dlouho ještě bude trvat to vojenské angažma. Otázkou je, jaké cíle má si klade nová afgánská strategie Evropské unie. Mělo by dojít k většímu důrazu na obnovu, dojít k výcviku policejních složek, k obnově soudních eh, instancí, Víme, že vojenské řešení nemůže samo o sobě být úspěšné a proto bychom se měli snažit o dosažení politického řešení. A k tomu může Evropská unie na pomoci svou zahraniční politikou. Vnitřní proces usmíření v Afghánistánu a zapojení umíněných talibanců eh, musí být podpořeno s větší intenzitou. Měly by vznikat eh, různé regionální dohody, které by si měly stanovovat eh, částečné cíle a musí rozhodně dojít k potírání eh, pěstování eh, plodin, které se zpracovávají na drogy. Potřeba největší rozhodností vystoupit proti korupci ve vládě. Tato nová strategie ale může být úspěšná pouze tehdy, když Eh, přestane být pasivním, eh, přihlížejícím a bude se aktivně zasazovat o zlepšení situace. Lady Ashtonová, my eh, na vás poleháme, máte naši plnou podporu. Děkuji vám, pane Neuzere. A teď má slovo pan Weigl na dvě minuty. Gospa předsedujoča, spoštovaná Lady Ashton. Děkuji, paní předsedající, vážená vysoká představitelko. Já vám eh, moc krát děkuji, že jste vzdala hold eh, vyslanci Holbrukovi. Já myslím, že to je velmi patřičné, že mu vyslovíme naši, naši děčnost za to, co ve své kariéře dokázal. Víme, že je velmi těžké zvolit správné prostředky a metody, které by mohly vést k eh, brzkému úspěchu. Dnes si uvědomujeme, že samotné vojenské řešení není úspěšné. Víme, že neustále dochází k novým obětem, ale i tato zpráva nezamlčuje, že se pořád děje mnoho věcí, které jsou neuspokojivé a že je potřeba hledat nové cesty. Zpráva správně hovoří také o zneužívání humanitární pomoci, hovoří o rozvoji sítí drogových dílerů. A víme také, že přítomnost al v Afghánistánu představuje centrální problém. Já se ptám, jestli eh, je možné tento problém řešit eh, také eh, ve spolupráci s okolními státy. Zpráva upozorňuje také na to, že střednědobé a dlouhodobé řešení v oblasti lidských práv, práv žen a vyhlídek dětí na lepší život může být dosaženo pouze aktivní spolupráci afgánských úřadů, náboženských vůdců a zástupců civilní společnosti. My věříme, že budete postupovat souladu s těmito požadavky a přitom budete respektovat místní tradice. Paní předsedající, tato zpráva je velmi významným dokumentem, který obsahuje možnosti, které máme v této strategii, měla by sloužit jako pozbuzení pro úspěšné provádění politiky v Afghánistánu. Paní Kitty Nielsen na minutu a půl. Paní předsedající, paní eh, Baronko Ašnová, já bych vám chtěla poděkovat za konstruktivní atmosféru, ve které jsme pracovali. Tato zpráva nabízí upřímnou a vyrovnanou analýzu působení mezinárodního společenství v Afghánistánu v posledních devíti letech. Vysíláme tím jasný signál eh, v tom, že eh, východisko nemůže být eh, pouze vojenské. Víme, že hm, to stálo život mnoho vojáků, ale i mnoho civilního obyvatelstva a proto jediné řešení je politické. Jaká jsou očekávání Afgánců? Čekají investice, čekají dobrou zprávu, čekají dobrou eh, justici. Hlavní problém, tedy lidská práva a práva žen, eh, je pořád nevyřešen. Nedávná mise OSN v Afghánistánu prohlásila, že afgánská vláda je neschopna chránit práva žen a mladých dívek. Cituji z této zprávy. Dokud tolik dívek a žen bude vystaveno ponižujícím eh, praktikám, které zbavují jejich práv, nebude možné dosáhnout trvalého pokroku v Afghánistánu. Aby bylo možné zajistit práva afgánských žen, je potřeba nejenom právní záruky a, nebo záruky ústavní, které jsou na papíře, ale je potřeba se postarat o jejich eh, adekvátní provádění v praxi. Národní zhromáždění má málo vlivu v zemi, hlavní část moci je koncentrovaná v rukou prezidenta Karzajího. Pokud ještě není příliš pozdě, je potřeba eh, vyslovit podporu právnímu státu a tuto podporu mohou, může vyslovit jak Evropský parlament, tak další instituce. Děkuji vám, paní Jenny Nielsen, a teď pan Stevens na dvě minuty. Mikrofon. Já jsem minulý rok byl osobním zástupcem eh, předsedy pro eh, Kazachstán a hovořili jsme ve zprávě o důležitých otázkách týkajících se Střední Asie. Já jsem vám poslal kopie. Jedna z důležitých otázek, která se týká celé centrální Asie, je samozřejmě eh, otázka přeshraničního využívání vody, protože, jak víte, je tady neurčité, ne, neustále napětí eh, mezi eh, těmi národy v centrální Asii, které jsou v horním a dolním povodí. Eh, je, myslím si, že toto uniká mnoha těm, kdo rozhodují na západě, protože hlavním prvkem afgánské ekonomiky je zemědělství a jakákoliv obnova obnova Afganistánu po válce bude znamenat obrovské investice do ehm, ehm, zemědělství, aby například používali, pěstovali granátová jablka a nikoliv eh, opiový mák. A jsou tady už teď eh, velice nedostatečné vodní zdroje, abychom Eh, eh, ve snaze vlastně vyřešit eh, otázku Afganistánu, mohli bychom vytvořit mnoho mini Afganistánů v dolním povodí, protože by se zhoršovala situace v oblasti vody. Proto je třeba patřičně také projektovat všechny vodní nádrže, aby je mohli zemědělci využívat. A veškeré energetické projekty které předpokládají i vodní elektrárny, musí být projektovány velice opatrně, aby to nespůsobilo e, problémy e, uživatelům vody níže v povodí. Teď e, pan Higgins na minutu. Děkuji paní předsedkyně. Na to a Spojené státy vedou vodu v Afganistánu. Je to obrovská katastrofa. Asi 30 tisíc osob bylo zabito jenom loni. A je to také kast- katastrofa pro muže i ženy, kteří pak musí bojovat eh, v armádě Spojených států. 500 bylo zabito už leto. Z devět, po devíti letech, jak zpráva ukazuje, sociální a ekonomická situace v Afghánistánu je velice špatná. Množství lidí, kteří jsou eh, chudí, kteří žijí v chudobě, prudce narostlo. Je to obrovský skandal. 300 miliard eh, amerických dolarů se promrhalo na válku Eh, s hromadnými zbraněmi a ztratilo se to někde v korupci. Mm, přičemž invaze do Afganistánu šla ne ve zájmu afgánského lidu, ale sledovala geostrategické zájmy Spojených států eh, v centrální Asii, které eh, jsou bohatá na ropy a plynu. A proto je třeba vzít eh, moc z rukou eh, Karzajhova eh, vlády a místních vládců a dát vládu těm zemědělcům a pracovníkům, kteří skutečně mohou zdroje využívat ke prospěchu všech lidí. Teď mám Bedr, máte minutu. Pane předsedo, děkuji. Jako zpravodaj k postoji Evropské unie k Iránu, chci říct, že toto usnesení o strategii pro Afganistán, Afganistán je velmi eh, relevantní. Hovoří se tady o iránském vlivu, ale myslím si, že to není dostatečně realistické. Je potřeba si uvědomit zásadní věc, jak bude posuzovat Evropská unie vliv Iránu v Afghánistánu a jaké budou politické důsledky, které z toho vyvodí. A proto bych chtěl předložit tři konkrétní otázky paní vysoké představitelce. A předpokládám, že eh, na ně odpovíte písemně, paní Ešnova. Za prvé bych se chtěl zmínit o deportacích afgánských uprchlíků. Má to destabilizační vliv na zemi? Za druhé, Sdílíte analýzu eh, afgánské vlády, která umožňuje znovu, teroristům znovu vstupovat na území Afghánistánu. A co budete dělat proto, aby Teherán nevyužíval tuto humanitární eh, tragédii pro to, aby kladl tlak na eh, Karzajího vládu. Pan Griffin na minutu a půl. Eh, tato zpráva v podstatě něčí představu eh, Britů o tom, jako vypadá Nevím, Nevím, kolik je obětí těchto války, ale vím, že tato válka nemá nic společného s britskými eh, zájmy. Znám jména 18 mladých mužů, kteří zaplatili svým životem za toto šílenství během minulého roku. Například pan Ehm, další eh, voják z Lancashire, další z Estelle Bridge, další Hardy Holmes, eh, další z Chesteru, Andrew Breeze z Manchesteru, námořník Burton z Warrington, Paul Warren z Prestonu, Sergeant Derbyshire z Wiganu, Alex Isaac z Virlum, Van Halliday z Wallasey, But Holton z Vancomer, Sefton as Warrington, eh, David Mankram Cumbria, Darren Foster z Carlisle, eh, John Bancroft's Burnley, Darren Deedy z Boltonu, Christopher Davis St. Helens. To je skutečně eh, strašné mrhání lidskými mladými životy. My Myslím si, že e, není na Evropské unii, aby rozhodovala, kde v kterých zemích budou její občané bojovat. Myslím si, že to je na našem parlamentu ve Westminsteru tyto věci rozhodovat. Možná, že jednou se nám podaří e, všechny pány, ať už je to pan Brown, pan Blair nebo pan Cameron, stavíme je před soud, který je bude soudit za válečné zločiny, protože toto je skutečně věc, která naznačuje, že se dá o válečný zločin Pan Mauro, Děkuji. Teď pan Mauro. Grazie, signor presidente. Děkuji, paní eh, předsedající. Já souhlasím se zpravodajem v tom smyslu, že přetrvávají obrovské problémy a že je potřeba zaujmout jiný přístup. Musíme eh, znovu definovat priority, které jsme dosud eh, prosazovali. Souhlasím také s tím, že je dobře, že prezident Karzaj řekl, že do roku 2014 to budou afgánské jednotky, které budou udržovat mír v provinciích. Afgánské úřady eh, se tedy zhostí sami eh, zodpovědnosti za ochranu občanů ale musí tomu na pomoci evropské, pardon, mezinárodní společenství. Musíme podpořit investice do ekonomiky a tím posílit stabilitu a musíme vést eh, inkluzivní dialog eh, s místními orgány. Ale jak zpráva správně poukazuje, mír nenastane, dokud občané nebudou mít jistotu, že jsou bezpeční a že mohou eh, svobodně uplatňovat svou vůli. Já bych chtěl změnit jednu pasáž ve zprávě, kde se hovoří o využití bezpilotních letadel v terénu jako součást vojenských operací. Například se tam říká, že by eh, se jejich použití mělo zakázat. Já myslím, že to jde příliš daleko. Možná by se jejich využívání mělo omezit, tak aby docházelo k co nejmenším ztrátám na civilním obyvatelstvu. Já vím, že pan zpravodaj to vnímá velmi citlivě a pokud projde tuto změnu, tak my ho budeme moci podpořit. Děkuji a teď pan Viganin na minutu a půl. Уважаема госпожо Аштън, колеги, днес обсъждаме dnes usrždujeme může být jeden od nejvážnějších dokladů sférata na... My teď дебатуем о проблему, který е jeden z nejvýznamnějších eh, v roce 2011 v oblasti zahraniční politiky. A já bych chtěl vyjádřit svoji spokojenost s eh, předloženou zprávou. Údaje, které máme k dispozici, říkají, že eh, stoupá umrtnost dětí, roste nekramotnost a tak dále a ty zprávy přicházejí každý týden a přitom vojenské e, výdaje každý týden stojí jako náklad na stavbu šesti škol. Samozřejmě, že nemáme úplné zprávy. A víme, že od roku 2009 Evropská unie a členské státy vynaložilo, vynaložili více než 8 miliard euro bez e, výraznějších výsledků. Eh, výcvik eh, afgánských policejních jednotek eh, nedosahuje základních kritérií. Někteří z nich jsou analfabeti, někteří z nich jsou narkomani. A proto si myslím, že musíme hledat jinou strategii, ale přitom si uvědomovat rozsah problému, kterému čelíme. Jediné řešení, které možné, musí být politické. Jde o zlepšení zapojení občanů a místních úřadů do hledání řešení. A je potřeba skoncovat s produkcí eh, omamných látek. An, uh... Eh, paní předsedkyně, paní předsedkyně, nejprve bych chtěl poděkovat panu Arlakimu, skutečně odvedl velice dobrou práci. Uh, Myslím si, že eh, také upozorňuje na ty obrovské úkoly, před kterými stojíme a také se zmiňuje o všech těch chybách, které jsme v minulosti udělali. Myslím si, že bychom se měli z toho poučit a měli bychom si říct, jak dále postupovat ve vztahu k Afganistánu. Uh, Eh, myslím si, že je zde obsažena i jedna velice radikální myšlenka týkající se toho, jestli bychom skutečně měli eh, mít diskuse s těmi umírněnými talibanci. Možná, že to je jediný způsob, jak se pohnout z místa, i když někdy je velice těžké definovat, co to je vlastně ten umírněný taliban a to je diskuse, kterou bychom měli vést, protože zatím si myslím, že tato věc není jasná. Další věc, se týká eh, pomoci a peněz, které jsou věnovány na tuto pomoc. Také se to týká toho, co eh, budeme dělat v Afganistánu v budoucnosti. Eh, Ehm, musíme se také zamyslet nad eh, tím, jak se na to dívají eh, naši voliči. Musíme se zamyslet nad tím, že velice často dochází k zneužívání těchto peněz, které mají na pomoc. Co se týče role Pakistánu, ta si myslím, že je naprosto zásadní a mezinárodní komunita má obrovskou eh, úlohu ehm, v tom smyslu, že by měl tlačit na Pakistan, aby si uvědomil, co by měl dělat. Co se týče mé země, diskuse týkající se Afganistánu eh, pouze se týká toho, jestli eh, by naše jednotky tam měly stále ještě působit nebo ne. Také v sousední zemi ve Švédsku eh, se poslední dobou objevila nová iniciativa, která je velice zajímavá. O tom ještě budeme muset hovořit další. je pan Čarnický, minutu. Před čtyřmi lety jsem byl pozorovatelem eh, při volbách na palestinském území a pamatuju si, že tam byla taková určitá iluze a týkalo se to jednoho z nejdůležitějších osob v Evropském parlamentu. Ten, mi, ten člověk mi řekl, ti lidé z Hamasu jsou v podstatě příjemní, kulturní, sympatičtí lidé. Možná by stálo za to s nimi jednat. A dnes se to tady opakuje. Dnes zase slyším, že možná by stálo za to vyjednávat s umírněnými talibánci. Otázka je, kdo to jsou umírnění talibánci a zda to není eh, příliš eh, takový ne, ne, nejasný pojem. Já bych chtěl varovat před takovým směrem. Je jasné, že v Afganistánu umírá mnoho, příliš mnoho vojáků, a to i z Polska. Příliš mnoho vojáků tam hyne. Naše strategie stojí velice mnoho peněz, ale já bych si myslela, že bychom neměli vylet, vylít dítě i s vaničkou a chtěl bych varovat před dialogem s lidmi, kteří jsou někdo úplně jiný než my. Teď pan Živem na dvě minuty. Monsieur Juvin. Pan Paní předsedající, já vím, že pan Arlaki zná Afganistán dobře, nejlépe asi z poslanců tohoto parlamentu. Je to velmi složitá oblast, ale řekněme to upřímně, tento text eh, je eh, problematický a já se nepřidávám k těm kolegům, kteří Eh, vyslovili své, svou spokojenost eh, s tímto textem. A já vám vysvětlím, proč. Eh, jedna velká vada tohoto textu spočívá v tom, že činí ze všech nedostatků zodpovědné, zodpovědné západní státy. V první řadě pan Arlaky říká, že sanitární nebo hygienické podmínky se zhoršily, jako kdyby to bylo v důsledku působení mezinárodního společenství. Paní Eh, eh, Eštnová říkala přitom opak a nikdo se na tím nepozastavil. Je potřeba přečíst ten text. Potom se tady hovoří o okupačních jednotkách s tím, že členské státy Evropské unie eh, stojí o nějakou okupaci. A za třetí, to je odstavec 71, kde se hovoří o těch bezpilotních letounech. Já jsem byl Eh, jako vojenský lékař v Afganistanu před dvěma lety. Eh, staral jsem se o britské, polské, německé, italské, francouzské vojáky. A musel jsem ošetřovat i talibánské eh, bojovníky. A když řeknete civilistovi, že nebudete používat bezpilotní letouny, tak to znamená, že budete nasazovat své vojáky, vystavovat své vojáky velkému riziku. A já bych nebyl rád ten, kdo by jim to říkal, aby šli ohrožit eh, své životy. Já vím, že válka je krutá, ale je potřeba skoncovat s tímto eh, antiamerikanismem a antimilitarismem. Nemůžeme obvinovat eh, západní vojenské jednotky za všechna zla, která v Afghánistánu jsou. Přitom je to mnohem jednodušší nepřátelé jsou talibanci, nejsou to američané a nejsou to západní vojenské jednotky. Věc je velmi složitá, ale myslím si, že bychom měli dbát na to, jakým způsobem o tom hovoříme. Děkuji vám, pane Živáne. A nyní má slovo pan Berman na minutu. Merci, madame la présidente. Děkuji. Join you in your tribute. Eh, já se připojuji k vám, paní um, Štorová, když jste hovořila o e, Richardovi Holbruchovi, já jsem s ním také spolupracoval a skutečně na mě udělal obrovský dojem. Vojenská strategie nemůže e, dospět k úspěchu. V Afganistánu je více než 100 tisíc vojáků a přitom bezpečnost se nezlepšuje. Víme, že je pořád celá řada obětí A víme, že ty jednotky jsou vnímány Afgánci jako okupační jednotky. A je potřeba se více zaměřit na obnovu země. E, justice, zdravotnictví, e, policie, ochrana žen, zemědělství. Do toho všeho musíme investovat a musíme to vzít velmi vážně. Dnes e, slýcháme mnoha velká slova o tom, že se bude bojovat proti korupci, ale bohužel Karzajová vláda je čím dál tím skorumpovanější a je potřeba se postavit eh, proti korupci, je potřeba posílit protikorupční orgány. Myslím, že Afghánistán nemůže eh, přežít bez toho, aby měl eh, spolehlivou vládu. Pan Žobro, minu, jednu minutu. Paní předsedkyně, Eh, jedná se o to, že se nedá prostě vytvořit eh, stabilizační program bez stabilizace vnější činnosti. Musíme nejprve zajistit bezpečnost a dosáhnout eh, vítězství v boji proti povstalci. Proto je třeba zvýšit angažovanost evropských členských států v rámci NATO a posílit Europol, protože, jak víme, zatím ještě nebylo dosaženo příslušného počtu. Také je třeba odtrhnout Talibanec od Pešaváru v vůči pa- Pakistánu, jak vyplývá z toho, co vypracoval Spojený stát států eh, hlavně jsou financováni z obchodu proti, s drogami a proto Evropská unie musí věnovat eh, prostředky na to, aby farmáři nepěstovali mák. A ve zprávě správně říká, že je třeba podporovat programy generála Petrause a finanční prostředky je třeba dávat regionálně, ale vláda musí být centrálně, protože kdyby eh, se rozbil takto Afganistán, vedlo by to k jeho rozdělení na válčící kmeny. Dvě minuty. Paní Žanako na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Situace v Afghánistánu budí velkou pozornost mezinárodního společenství. Nejenom proto, že tam jsou naše vojenské jednotky, ale také proto, Eh, že hrozí eh, velké riziko teroristického útoku. To riziko je velké, je potřeba si to uvědomit. A již od 14. století v Afghánistánu existovaly tyto mm, síly. Já bych byla ráda, kdyby mm, paní Lady Ashtonová předložila zprávu, kterou komise má o situaci v oblasti obchodu s drogami v Afghánistánu. Kdyby na základě toho eh, se zasadila o zlepšení. Eh, prakticky všechno, co jsme udělali eh, proti boji s drogami, selhalo. Víme, že z toho pocházejí finance pro povstalce. A proto je potřeba zpřísnit represi obchodu s drogami, ale je potřeba také více investovat do rozvoje země, do zdravotnictví, snížit eh, dětskou umrtnost. A já bych byla ráda, kdybyste mohla vytvořit model, který by vedl ke zlepšení kvality života ve všech oblastech. Takový model rozvoje by měl také pomoci eh, postavení žen, protože ty jsou ve velmi ohroženém postavení. Eh, víme, že eh, v muslimských zemích ženy žijí v útlaku, ale v Afghánistánu je jejich postavení ještě horší. A proto je potřeba, aby Evropská unie Eh, v Afganistánu Evropská unie ukázala svou lidskou tvář. também sentida homenagem. Disse mesmo antes de morrer, é preciso parar a guerra no Afeganistão. Já chci zdát hold Richardovi Holbrookovi. Eh, eh, už kvůli jeho smrti je potřeba skoncovat s tím, co se v Afghánistánu děje. To je důležité pro evropskou i globální bezpečnost. A jak to říká pan Adlak, je potřeba napravit chyby, které jsme, kterých jsme se dopustili. Na první místo je potřeba dát eh, bezpečnost lidí. Zahraniční vojenské síly by především měly eh, chránit eh, běžné lidi a podporovat demokratické instituce a právní stát, které nelze budovat vojenskými prostředky. Zastavení války v Afghánistánu bude záviset také na tom, jak se bude vyvíjet situace v Pakistánu, což je jaderná mocnost. Strkání hlavy do písku, které někdy vidíme v Evropě, eh, nebude moci válku zastavit. A Dále se bude stupňovat eh, napětí v Pakistánu. Mi associo anch'io al ricordo di Richard Holbrooke. È indubbio che se questa relazione fosse... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych já rád vyjádřil soustrast souvisící s úmrtím pana Holbrooka. Eh, naše skupina by byla, byla ráda, kdyby ten přístup k této problematice byl trošku jiný než den, který použil pan Lakim. Myslím si, že eh, naše politická skupina k tomu předložila celá eh, řada, celou řadu pozměňovacích návrhů. Šlo nám o to, aby tato zpráva nebyla tak ideologická. Pochopitelně, že souhlasíme s některými kritickými poznámkami, které jsou v této zprávě, ale současně eh, jsme se pokusili nějakým způsobem naznačit, jak bychom mohli jít dál, tak aby afgánské úřady měly skutečně zajištěný zajištěnou suverenitu. Pochopitelně, že vojenská síla nestačí, ale měli bychom eh, zdůraznit ještě jednou, že během eh, posledního kolem měsíců jsme byli svědky vojenských úspěchů, například eh, v Helmanu nebo v Kandaháru. Kromě toho jsme také byli svědky efektivního boje proti povstalcům. To je docela dobrá zpráva, která by měla přimět také Taliban k tomu, aby s námi jednal. Během toho vojenského otažení pochopitelně zahynuly stovky tisíce lidí, včetně eh, mladých mužů z mé vlastní země eh, ale angažujeme se také v oblasti eh, rekonstrukce. Postavili jsme v Afghánistánu školy, mosty a další budovy. Proto navzdory eh, těm kompromisům, kterých jsme dosáhli, myslím si, že některé oblasti stále ještě by si zasloužily zlepšení. Eh, například eh, ta otázka bezpilotních letadel. Myslím si, že je opravdu chybou zabránit tomu, abychom nadále používali tyto bezpilotní letadla, protože jsou velice užitečná hlavně v severovýchodní části Afganistánu, kde velice těžko se jinak bojuje s Eh, s povstalci. Myslím si, že zpravodaj by se nad tím měl možná ještě zamyslet, protože jinak moje skupina bude hlasovat proti. Děkuji, děkuji pane Financo. Dalším řečníkem je pan Táler, máte minutu. Pa Ashton, rád bych čestitou kolega Arlakiju za pogumno. Já bych chtěl pogratulovat kolegovi Arlakemu za velmi odvážnou zprávu. E oprávněně dnes vzpomínáme na zásluhy Richarda Holbrooka, také na Balkánu. A já bych si dovolil ho citovat. On říkal, že eh, říkal, eh, že je potřeba se zasadit o zlepšení situace a to se týká eh, prakticky všeho v Afghánistánu. Já se nebudu ptát, proč jsme všichni spadli do pasti, kterou nám nachystal prezident Bush. Myslím, že naše občané očekávají, že se zasadíme o ukončení války, protože ta válka stála hodně životů, hodně peněz a je potřeba dočkat eh, se pokroku směrem k míru ten může přijít pouze v důsledku politického řešení. Děkuji eh, paní Basescu na dvě minuty. Mă bucură foarte mult faptul că în cadrul Comisiei AFET grupurile politice au ajuns la un consens în ceea ce privește My jsme projednávali na výboru pro zahraniční záležitosti eh, tyto věci, vylepšili jsme text, eh, je lepší než ten původní návrh zprávy. Samozřejmě, že po devíti letech se Afganistán pořád eh, potýká s mnohými problémy. Socioekonomické údaje nejsou moc lepší, není lepší ani bezpečnostní situace, nezlepšila se ani participace afgánských občanů na rozvojovém procesu. A proto si myslím, že chybí jak rámec, tak nástroje. Potřebujeme nějaký strategický výhled, který bude v souladu s naším angažmá v Afghánistánu. Evropská unie musí společně s NATEM převzít eh, vedení všech, veškerého mezinárodního úsilí a snažit se podpořit Afganistán jako suverénní stát. Jediné politické a diplomatické řešení je takové, eh, na kterém se budou aktivně podílet sami Afgánci. A v této souvislosti si myslím, že jedním z klíčových prvků této zprávy je podpora nové strategie boje proti povstalcům. Na to se v Lisabonu dohodlo na přechodném období, po kterém eh, bude postupně předávána zodpovědnost eh, až do roku 2015 afgánské vládě. Naše země nestáhne své vojáky, dokud nebude zajištěna bezpečnost v Afghánistánu. Chtěla bych ještě vyzdvihnout eh, podíl Ruska, které umožňuje pohyb našich vojsk do Afghánistánu. A na závěr bych chtěla ještě připomenout, že po tomto přechodném období e, se budou předávat bezpečné oblasti postupně afgánské vládě a potom budou přesunovány uvolněné jednotky e, do jiných nebezpečných oblastí a rumunské jednotky tak budou nasazeny na jihu Afghánistánu, protože to je region, který je e, pořád ještě velmi nestabilní. Τώρα ο κύριος Πρέντα για δύο λεπτά doamnă președintă așa înainte de toate să spun că mă alătur. Preda, já bych chtěl hlavně zdůraznit, že souhlasím naprosto s tím, co říká pan Živan. A lituji velmi toho, že zpráv, název této zprávy nejmenuje Evropskou unii. Já si uvědomuji, že jméno nic nezmění, ale myslím si, že je to přece jenom strategie Evropské unie. Dovolím si ještě zmínit několik bodů. Rozhodně nejde o to, že bychom eh, měli podkopávat úsilí našich spojenců, jako jsou američané. Myslím, že by bylo mnohem lepší, kdybychom tuto strategii prováděli tak, jak byla schválena již na summitu NATO v Bukurešti před dvěma lety. Nemyslím si, že má smysl vymýšlet nějakou úplně novou strategii, měli bychom jednat konsistentně s s tou strategií z doby před dvěmi lety. Musíme se také poučit z chyb minulosti. A neměli bychom také idealizovat situaci, která byla před vysláním jednotek do No. Bez toho, aby se nám podařilo potlačit jednotky Talibánu, ta strategie rozhodně úspěšná nebude. Měli bychom se také zabývat tím, co říká plán generála Petrause. Eh, měl by to být Afghánistán, kde více dětí chodí do školy, kde pracuje se více, více žen, kde jsou eh, pracovní příležitosti, kde jsou eh, cesty a to všechno by bylo dokladem, že jsme eh, přispěli k budování této země. Například eh, bychom měli vykládat více prostředků na odstraňování chudoby. Jedině tak eh, můžeme dospět k míru. Ještě bych chtěl zdůraznit, jak důležité je přistupovat k těmto věcem pragmaticky. A v naší politické skupině jsme o tom také hovořili a ještě jsme se uvědomit, že mnoho pozdějacích návrhů bylo předloženo. A teď začne postup Catch the Eye. Nejprve tady chci dát slovo šesti kolegům, to je maximum, protože už máme velké spoždění. Takže budete mít všichni, eh, které eh, oznámím, jednu minutu. Vybrala jsem je z různých politických skupin. Takže paní Sarnes na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající, velmi stručně, jenom tři věci. Za prvé si myslím, že opaku protikladu tomu, co bylo řečeno, eh, je potřeba, aby eh, Evropská unie měla svou vlastní strategii. Máme tam vojáky, posíláme tam prostředky, hodně prostředků a proto je důležité, abychom měli naše vlastní reflexy toho, co tam je potřeba dělat. Za druhé, Myslím, eh, že je potřeba se postarat o to, aby peníze mezinárodního společenství byly vynakládány eh, ku prospěchu Afgánců. V posledních deseti letech tomu tak bohužel nebylo to v terénu je vidět. Z části je to pravděpodobně také eh, chybou nevládních organizací, ale z větší části, ta zpráva to podle mě neříká dostatečně, je to z důsledku korupce afgánské vlády, která upřímně řečeno je skorumpovaná, není spravedlivá a není příliš účinná. A třetí věc, Eh, je to mm, politický kalendář. Eh, víme, že afgánská vláda již nějakou dobu vyjednává s talibánci, ale já si myslím, že je velmi obtížné s nimi vést eh, dialog, přestože uh, už brzy dojde k stažení jednotek a přesto to bude velmi náročné. Děkuji vám, paní Sarnes. Pan Koleno eh, je v sále, tak prosím, máte slovo. Gentile presidente, onorevoli colleghi, grazie alla... Paní předsedkyně, vážení kolegové, eh, díky tomu, že byly přijaty různé pozměňovací návrhy, můžeme podpořit tuto zprávy vzhledem k prioritám, které jsou v této zprávě ohledně dalšího vývoje v Afghánistánu. Hlavně se jedná o to, že tady musí být transparentní předávání finanční pomoci se zaměřením na boj proti eh, eh, obchodu s narkotikami. A to je velice důležitá součást naší strategie. Musíme znovu zdůraznit nutnost stabilizace celého území. To musíme zarušit. Musíme zajistit oslabení Talibánu a eh, vdechnout nový život mírovému procesu. Co se skupiny EPP týče. Myslím si, že pak to bude text, který budeme moci podpořit a e, musíme samozřejmě vzdát čest obětem vojáků, kteří bojují za mír a e, prospěch obyvatelstva. Děkuji, to bylo opravdu velice stručné. Děkuji, paní Nevila, bylo Vážení kolegové, myslím si, že žádná Eh, takováto činnost nepřinese a Měli bychom se zamyslet nad tím, že jestliže některé naše kolegy, hlavně z EPP, trápí, jestli budeme podporovat určitý druh letadel. Já nejsem vojenský expert a nerozumím, o čem to je. Myslím si, že bychom se měli hlavně zaměřit na to, o čem hovoří pan El Arlaky ve zprávě. To je velice důležité, je to situace žen a dětí v této zemi. Určitě bychom se měli více zaměřovat na podporu nediskriminace žen a na boj proti diskriminaci. Určitě bychom se měli zaměřovat na to, že je mnoho dětí v Afganistánu občanů, které například nemůže chodit do školy a že mnohí z nich žijí pod hranicí chudoby. Myslím si, že dokud nepodpoříme eh, projekty do vzdělávání a zdravotnictví a budeme investovat do vojenského řešení konfliktu, nedopracujeme se nikam. Děkuji. O Brons Pan Brons. Mr. Arlacchi's report E, tato e, zpráva je velice informativní a je také dobře rešeršovaná, ale e, myslím si, že je potřeba jednu věc tomu vytknout a sice, že se nejedná skutečně o nějakou liberální zemi, jestliže hovoříme o Afghánistánu. Afganistán v podstatě je země, kde došlo již k úmrtí více než 370 britských vojáků a tisíců dalších vojáků z jiných zemí. Eh, eh, je pravda, že během této doby, kterou eh, zpráva popisuje, se také zvýšila úmrtnost jak dětská, tak vůbec všechna po devíti letech konfliktu eh, Afganistan v současné době dává k dispozici Evropanům 90% heroinu a přitom před devíti lety se vůbec žádný eh, mák tam nepěstoval. Myslím si, že je potřeba podpořit naše eh, vojáky a to tím, že zastavíme tuto válku a přivezeme je domů. Σας ευχαριστώ πολύ. Děkuji, děkuji. Teď další je paní Nikolaj. Děkuji. Bez eh, pochyb eh, jsou ženy a děti velmi důležitými prvky této zprávy, ale ještě důležitější ve zprávě pana Arlakyho je racionalita. My se musíme postarat o legitimnost eh, našeho působení v Afghánistánu. A musíme hovořit také o efektivnosti naší pomoci a ta není příliš velká. Po deseti letech působení je možné spochybňovat také politickou efektivitu. A všichni bychom měli být odpovědní před našimi voliči za to, k čemu tam dochází. A já vítám tuto zprávu, protože eh, správně pojmenová věci, kterým se mnozí snaží vyhnout. Podle mě je to jenom jedna z mnoha zpráv, Eh, které ještě přijdou. Měli bychom se pravidelně zabývat touto situací a snažit se odstraňovat chyby. To je správný demokratický proces. Vážená paní předsedající, vážená paní e, vysoká představitelka. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážená vysoká představitelka pro zahraniční věci Evropské unie. Víme ze zkušenosti, že pomáhat zvenčí lze, pokud o to většina obyvatelstva stojí. Po, letech intervenování v e, Afganistánu víme, že nám Afganistánci nerozumí, nestojí naší pomoc, nerozumí naší civilizaci ani našim kulturním e, hodnotám. Na Slovensku se říká, komu není rady, tomu není pomoci. Nechci tvrdit, že se Afgáncům nedá pomáhat, ale nemohou se volit takové formy, které jsou vysloveně silové a násilné. Měli bychom se hlavně orientovat na to, jak změnit naši pomoc, jak ji strukturovat tak, aby odpovídala potřebám afgánského lidu. Domnívám se, že je opravdu třeba postupně stahovat armádu a odevzdat moc domácí, právě domácím politikům a přes domácí politiky potom pomáhat lidu Afgánské republiky tak, aby se dokázali stotožnit s našimi civilizačními hodnotami, nám porozuměli a pak možná budou ochotně a schopni akceptovat naši pomoc. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. A posledním řečníkem bude pan Pasku. Yes. Our commitment to a stable self-government. Naše eh, závazky v tom smyslu, že bychom eh, si měli postavit to, aby byla vláda v Afganistánu skutečně schopná nějakým způsobem potlačit všechny teroristické akce. Je naprosto zásadní. Naše závazky jsou ale dlouhodobé a já bych byl rád, kdybychom se vydali třema věcem. Eh, za prvé eh, je to státní model, který poskytujeme Afgáncům, vůbec neodpovídá tradici afgánské. Um, je potřeba, abychom jim pomohli vytvořit eh, takový model, který bude kombinovat afgánskou tradici s moderními přístupy. <clears throat> Myslím si, že i nadále bude vyžadována naše vojenská přítomnost a to i po roce 2014, kdy, do roku 2014, kdy by to měli všechno převzít Afgánci ehm, Eh, je třeba si uvědomit, že buď prodloužíme tento termín, a nebo musíme být připraveni na důsledky toho. Myslím si, že eh, bychom měli urychlit současný harmonogram eh, tak abychom se vyhnuli situaci, kdy pouze ohlásíme své vítězství a půjdeme domů, aniž bychom věnovali pozornost tomu, co bude po nás. Děkuji. Teď to je konec tedy Catch the Eye a teď paní Štonová. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla navázat s dovolením na několik závěrečných poznámek. Za prvé chci poděkovat Evropskému parlamentu. Toto byla velice zajímavá a e, rozmanitá rozprava a já e, vás velice chválím za trvalý zájem a energii, kterou vkládáte do našeho angažmá v Afganistánu, jak velice dobře prokázala i dnešní rozprava. Jak jsem řekla na začátku, jsem přesvědčena, že Afganistán je důležitý pro nás, pro všechny a pro naše občany a že Evropská unie musí zcela právoplatně zůstat klíčovým aktérem. Doufám, že jsem hned na začátku správně e, vyslovila priority e, na další období a že si uvědomujeme, že je třeba mít rovnováhu mezi tím, jak poskytujeme zdroje přes afgánskou vládu a zároveň si uvědomujeme, že musíme patřičně bojovat proti korupci tak, aby se zajistily ty zdroje, které máme. Jsme stále angažováni v hlavních eh, sektorech zdravotnictví, policie, eh, justice, eh, rozvoj vékova a samozřejmě důležitě je rozvoj právního státu. Jak už jsem říkala, je důležité, abychom budovali kapacity a pomáhali budovat místní loka afgánské eh, struktury v boji proti korupci a v boji proti obchodu s drogami. Také jsem zdůraznila po důležitost zangažování žen na všech úrovních afgánské společnosti a to i v politických strukturách. Zaznamenala jsem, co říkal pan Stevens a souhlasím s tím, že zavlažování voda vůbec je stále větším problémem a vy jste se ještě, pane poslanče, také ptal na mm, konkrétní věc, abych odpověděla písemně, což udělám. Velice se těším na základě této zprávy, že budeme nadále eh, diskutovat eh, její hlavní body a chci nakonec opakovat to, co řekl eh, pan Richard Holbrook, když eh, předposlední svoji operaci je to velice typické a já ho budu velice nadále postrádat. Říkal mi to. Děkuji vám. Pan Arlake má slovo na závěr naší diskuse. Děkuji vám. Byla to velmi zajímavá a živá rozprava. Já bych si dovolil jenom několik poznámek. Za prvé chci říci, že jsem velmi rád, že nikdo nekritizoval čtyři hlavní části této zprávy. Práva hovoří o pomoci, o boji proti pěstování plodin, eh, posílení policie a podpory mírového procesu. Všechny poznámky no, připomínky se týkaly jiných otázek a já jsem velmi rád, že po jednom roce diskusí na výboru pro zahraniční záležitosti kolegové eh, souhlasí s hlavní částí této zprávy. Není to jenom Arlakyho zpráva, je to zpráva, která byla schválena příslušným výborem. A to téměř jednohlasně. Hlasovalo 60 pro a jeden proti. A e, do té zprávy je zabudováno několik kompromisů, se kterými souhlasují všechny politické skupiny. Takže je důležité si e, přečíst e, také závěr té zprávy. Já to říkám na adresu pana Živána. Tady se nic neříká o okupačních jednotkách. To bylo v tom původním textu, v tom definitivním textu se hovoří, že koalice mezinárodních jednotek, které jsou v Afghánistánu, a to všechno bylo pozměněno s pozměňovacími návrhy. Nejdůležitější otázka, která teď zazněla, bylo používání bezpilotních letounů, ale to není zpráva o těchto letounech. Je to tam, objevuje se tam na dvou řádcích. Proto v důsledku eh, kompromisu já si myslím, že eh, jsme té dohody mohli dosáhnout už dříve, ale já důvěřuji svým partnerům a důvěřuji jim tomu, že podpoří eh, toto znění. Já si myslím, že nemá cenu zakazovat eh, bezpilotní letouny. Je to pouze mírná kritika a já myslím, že i tady se nakonec dohodne, takže vám všem ještě jednou děkuji. Děkuji také Lady Ashtonové. Doufám, že zohlední obsah té zprávy. Ta zpráva je velmi konkrétní a volá po strategii odchodu z Afganistánu. Eh, eh, Já vám děkuji, pane zpravodaji. Připustíte ještě otázku od pana Šegedyho? Pan eh, Šegedy má jednu otázku na vás. Zvednu bílou kartu. Dobře, říká pan Arlaky. Pane Segedy. můžete nepovalit ten rod ερώτησή Můžete položit otázku panu zpravodaji, ale velmi stručně, prosím, říká předsedající. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. E, moje otázka není na, paní, e, na pana Arlakeho, ale na vás. Chtěl bych vás trošičku varovat. Já jsem nezávislý poslanec, my nemáme eh, mnoho příležitostí zúčastnit se diskusí eh, v tomto parlamentu. Já jsem eh, přišel včas, řekl jsem vašim zaměstnancům, že, vašim pracovníkům, že bych rád se k tomu vyjádřil. Eh, eh, bylo řečeno, že to mohu eh, předložit písemně, že se to potom dostane k té zprávě verbatim, ale myslím si, že by skutečně bylo lepší, kdyby se, te, se k nezávislým poslancům chovala trošičku laskavěji a dala nám větší příležitost se vyjádřit. Další technická. Já bych chtěl ještě opravit něco, co bylo řečeno. Eh, Pan Adlake má pravdu v tom, že v tom eh, textu, na kterém jsme se dohodli, eh, u toho úvodního stanovení B, nejsou zmíněny okupační jednotky. Ale bohužel v překladu, ve francouzském překladu to nebylo opraveno. Takže ve francouzském překladu až do dnešního rána bylo pořád, byl pořád tento výraz a z toho asi pochází vystoupení pana Živána. Pane Danžána, to, to bohužel není připomínka k jednacímu řádu. Myslím, že tady směšujeme několik věcí. Pan Danžan vystoupil, ale ne k jednacímu řádu. A pan Šegedy